Děkuji. Eh, začínáme, být s mírným opožděním, protože pár kolegů komisařte se mi ještě nestihly. Eh, pravděpodobně eh, doprava ve Štrasburku nefunguje tak efektivně, jak by měla tramvaje. Nicméně musíme začít a bude to otázka paní Andry Jenes na pana Filé. Sorry, Vivian. Omlouvám se. Takže prosím, pane File, můžete odpovědět na otázku paní Andrkiene číslo 20 a dám vám slovo, jakmile budete připraven. Děkuji, eh, pane předsedo. Velice se omlouvám za to, že jsme se tady takhle měnili a také vám děkuji za flexibilitu. Ohledně eh, této velice důležité otázky a typické otázky, eh, která vážná paní poslankyně pokládá. Dovolte mi říci, že komise si je plně vědoma porušování demokratických zásad i postupů. E, Zprávy o tom e, podala řada nevládních organizací a bylo to v kontextu e, voleb do místních samozpráv v Bělorusku. Také předsedové misí Evropské unie v Bělorusku poukazovali na diskrepance a na nesoulad, zejména tomu při počtu spočítání hlasů. E, také e, se trošičku e, novelizoval volební zákon v Bělorusku a podle názoru OBSE, kanceláře pro demokratické instituce a lidská práva ze dne 3. června 2010. Toto představuje eh, krok k tomu, aby se napravily některé nedostatky ve volebním zákoně. Nicméně zprávy tvrdí, že tato novelizace, tyto změny pravděpodobně nevyřeší obavy, že i nadále volební zákon zdaleka nebude dostačovat k tomu, aby se mohly konat opravdu demokratické volby. Proto také během návštěvy, kterou míním vykonat v Minsku v červenci, vyřídím představitelům tohoto státu jasný signál, že je třeba dosáhnout pokroku v celé řadě oblastí, které jsou klíčem k demokratizace, pokud to Bělorusko myslí vážně, že se chce angažovat s Evropskou unii. A právě jednou z oblastí jsou volební zákony, protože to je jeden z nejsamozřejmějších testů demokratických standardů. A budu také naléhat na Minsk, aby i nadále spolupracoval s OBSE na reformě volebního zákona před příštími prezidentskými volbami. Před eh, těmito volbami také komise bude věnovat patřiční, patřičnou pozornost dalšímu velice důležitému aspektu eh, demokratizace, což je svoboda schromažďování, hromadních sdělovacích prostředků, eh, nevládních organizací a občanské společnosti obecně to vůbec, kde zatím jsme v poslední době nezaznamenali pokrok. Děkuji za vaši pozornost, děkuji. A paní Andrikě, nechcete se mě ještě zeptat, dát položit doplňkovou otázku, pane předsedo. Pane komisaři, děkuji za vaši odpověď a mám ještě doplňující otázku. Eh, viděli jsme, eh, jak zareagoval svět na to, k čemu došlo v Bělorusku v červnu Eh, vláda Spojených států americké se rozhodla, že bude pokračovat ve finančních eh, sankcích vůči vysoce postaveným představitelům Běloruska, včetně prezidenta Lukašenky. Myslím si, že to je reakce na nedemokratické eh, volby do místních samozpráv, k nímž došlo. Byla bych ráda, kdybyste nám sdělil, jak vy hodnotíte situaci a zda Evropská unie míní něco podniknout, aby zareagovala na různá porušování v Bělorusku jaké je budoucí, bude budoucí stanovisko Evropské unie. Děkuji. Pane komisaři, odpovíte, prosím. Děkuji mnohokrát. My jsme se snažili v minulosti eh, uplatňovat politiku angažovanosti, zkoušeli jsme i politiku izolovanosti a otevřeně řečeno, žádná z těchto politik dobře, úplně dobře nefungovala a žádná z těchto politik nevedla k tomu, o co nám šlo ve vztahu s Běloruskem. My se nyní snažíme o následující. Chtěli bychom vytvořit základ pro to, čemu bych řekl kritická angažovanost, kritické zapojení. Komise eh, pracuje na společném prozatímním plánu, který bych eh, charakterizoval jako rámec na dobré i špatné počasí ve vztahu mezi Evropskou unii a mezi Běloruskem. Poskytuje to totiž rámec, v nichž je možné činit kroky k demokratizaci a postupné angažovanosti ze strany Evropské unie. Eh, budeme to sdílet s Evropskou radou a samozřejmě budeme informovat Evropský parlament a já jsem pevně přesvědčen, že to je ta nejsprávnější odpověď na nepochybná porušování lidských práv, jimiž, jich jsme svědky v Bělorusku. Děkuji mnohokrát. Thank you. Mr. Zemko. Děkuji, pan Zemko. Mr. Zemko, you have the floor. Máte slovo poděkovat. Já bych chtěl vám poděkovat a pokud je to možné, pane komisaři, tak rád bych poděkoval za tyto informace. Nicméně eh, chtěl bych se zmínit o dvou věcech. První, vzhledem k tomu, že máte v úmyslu v nejbližší době navštívit Bělorusko, máme konkrétní prozbu a týká se to národních menšin, protože situace je tam taková, že běloruští občané jsou často příslušníky různých národností a máme pro problém s tím, jak se tam zachází s eh, běloruskými občany, kteří jsou polské národnosti. A druhá poznámka. Byl bych rád, kdyby ve vše této činnosti se kladl větší eh, tlak na vytváření stipendií pro mladé lidi z Běloruska, protože to si myslím, že je ten nejdůležitější směr, jimž bychom měli. Děkuji. Uh, Děkuji vám za tuto doplňující otázku. Částí programu je zaměřit se na kontakt s osobami, s lidmi, na studenty se zaměřit. Na druhé straně já také velice usiluji o to, budu usilovat o to v průběhu jednání v Minsku, abychom nehovořeno o obecných otázkách, jako je porušování lidských práv, ale také o konkrétních otázkách, které se týkají menšin. Věnuji tedy mimořádnou pozornost tomuto tématu. A s paní Angelika Boris a s dalšími zástupci běloruské opozice máme diskutovat nejen o stavu eh, polské menšiny, ale také o tom, jak Komise a Evropská unie jim mohou eh, pomáhat, jak můžeme spolupracovat. Nechápu to jako eh, separovanou otázku a nechápu to jako zástupnou otázku, pro mě důležitá je třeba, abychom v Minsku o otázkách většin a menšin hovořili. Děkuji. A přejdeme k otázce číslo 18. Pro pak 19 a pak 21. Pane, pan Potočník a pan Barnier, jsou zcela zjevně ve stejné tramvaji, takže nás ještě nedostihli. A ah, tady jste výborně. Takže ještě pan Barnier je v tramvaji. Nyní tedy přistoupíme k otázce číslo 18 pro pana Rena. Je to otázka od paní Rodikrace Cagroplu. Thank you, President. Honorable. Děkuji vám, pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci. Chci poděkovat paní Kraca za velice vhodnou otázku, tedy sadu otázek, protože imič a důvěryhodnost eura jsou nesmírně důležitou otázkou pro nás všechny Evropany v této eh, obtížné situaci, obtížné době. Nejen kvůli tomu, že euro není jen monetárním uspořádáním, monetární dohodou, ale je to také součástí politického projektu Evropské unie a proto oso, osud eh, eura, jeho eh, důvěryhodnost eh, a budoucnost mají velký dopad na další evropské projekty. Já jsem si připravil eh, velice podrobnou čtyřstránkovou odpověď na základě toho, co mi připravila naše služba. A jsem v pokušení to všechno přečíst. Nicméně to by trvalo asi 12 minut. A proto jsem ochoten vám toto poskytnout a také eh, to mm, ponechám na svých webových stránkách, protože se zde nejedná jen o nějakou akci v médiích nebo nějaké kampaně, třeba, že jsou velice důležité. Jedná se o otázku politik a konkrétních iniciativ zaměřené na ochranu eura před systematickými útoky, k nímž eh, ráno došlo. Jenom bych se rád zmínil, že provádíme pravidelné eh, přehledy situace a Eh, také máme průzkum jednání Eurobarometru prováděné téměř nebo ve všech členských státech. Učinili jsme tak eh, v mnoha případech a využíváme takovýchto příležitostí k tomu, abychom komunikovali o posledním vývoji politických eh, aktivit v oblasti tedy eura nebo hospodářská měnové unie. Obavy eh, veřejnosti se k nám dostávají běžnými kanály, jako je, jsou webové stránky, publikace, eh, letáčky, eh, fungují zde různé sítě, aby o ekonomické politice věděli tedy zaměstnanci, zaměstnavatele i odbory. A tady pracujeme po všech, na všech frontách na eh, šíření těchto informací o euru. Politiky jsou tedy ústředním bodem eh, naší činnosti. A to je také část B dotazu paní Kraca. Jaká opatření se chystají na zlepšení imidže eh, společné měny a její věrohodnosti v očích veřejnosti? Chtěl bych se zmínit o eh, třech eh, částech této odpovědi. Za prvé, rozhodli jsme se na základě mechanismu finanční stability a finanční nástroje evropského použít 500 miliard eur proto abychom mohli poskytnout záchranný balíček, tedy podmíněnou finanční pomoc, tak aby se zastavil ten požár eh, ne, nejistoty ještě předtím, než vzplane v plné síle. Chceme tedy uchovat finanční stabilitu eura v Evropě. Za druhé, členské státy zavedli velice seriózní, mm, vážně míněné úsilí o finanční strukturální eh, reformy zaměřené na to, aby znovu nastolili a posílili eh, důvěryhodnost eh, jak eura, tak hospodářské a měnové unie. To vše musí být bedlivě zváženo, kalibrováno, koordinováno mnoha různými způsoby, e, protože e, některé státy mají jiné fiskální podmínky, jako například Řecko, Španělsko, Portugalsko. Pak jsou tu země, které mají větší fiskální prostor, takže mohou začít e, později. A my se tímto způsobem snažíme nedusit Eh, opětovný ekonomický rozvoj. Právě dnes jsme společně předložili 15 eh, eh, postupů o přestoupení deficitu. A členské státy se mm, řídí naší strategií na vy, vymanění se z této deficitní situace. Je nezbytné, abychom zvýšili důvěryhodnost eura. A proto opravdu já plně podporuji usnesení o Evropě 2020 a posílení eh, ekonomického řízení. My potřebujeme vaši podporu, abychom eh, přesvědčili Evropskou radu a členské státy, abychom udrželi ten hybný moment k tomu, abychom měli přísnější systém eh, rozpočtového dohledu už od začátku příštího roku. Děkuji. Děkuji. Paní Kraca. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, pane komisaři, za vaši odpověď a děkuji vám za tuto příležitost abychom se mohli v myšlenkách vrátit eh, k různým stádiím toho, jak vznikala evropská, eh, tedy eurozóna a eh, čím vším prošla. Mně šlo vlastně v té otázce o image eura a jeho přijetí lidmi. Lidé de facto mají pocit, že podporovat euro, že to také něco stojí a že žádná budoucnost není zcela zaručená. Já musím říct, že se znepokojením eh, sleduji některé výroky o tom, kdo má zůstat v eurozóně a kdo ne. Myslím, že euro to je obrovský výsledek, ale toto bude třeba podporovat eh, ve vědomí lidí. To prostě není eh, stejně samozřejmost. Pane komisaři? Děkuji vám. Já souhlasím s vaší argumentací. Je skutečně důležité, vnímat euro jak, jako klíčový instrument ekonomické politici, politiky a udržitelného růstu a zároveň vnímat ho nejen jako symbol, ale jako eh, vazbu, vazbu při budování společného evropského domu. My jsme v této souvislosti zorganizovali eh, spoustu komunikačních aktivit, zejména v prvním pololetí 2010. K tomu patřily jako vrcholy například informační kampaň o eh, důležitých přínosech eura v deseti klíčových zemích eh, eurozóny, jejíž jména tady zazněla. A dále jsme zorganizovali Bruselské ekonomické fórum, to je dva týdny, kde se hovořilo o ekonomických a finančních problémech. Zúčastnilo se více než tisíc lidí a hodně se o tom také hovořilo v médiích. Šlo také o to, abychom dosáhli eh, těch, kteří jsou tvůrci veřejného mínění a abychom takto zesílili efekt celého fóra. A já bych mohl pokračovat a pokračovat. My jsme angažováni v dalších podobných aktivitách a nejlepší výsledky jsou, když skombinujeme eh, tu správnou politiku s tím správným typem kampaní. Já eh, jsem byl vyučen eh, prodejcem náhradních dílů kdysi dávno a my jsme tehdy měli velice jasnou filozofii a sice, že musíme mít nejdříve ten správný produkt a pak jsme schopni ho dobře uplatnit na trhu. Čili my také potřebujeme solidní politiku, což je ten náš eh, výrobek a solidní komunikaci, což je náš marketing. Eh, děkuji. Máme ještě dvě doplňkové otázky. Jenom bych vám řekl, pane komisaři, že to byla z vaší strany zajímavá poznámka, že eh, vaše služby vám poskytly 12-stránkové vysvětlení a že to dáte na vaši webovou stránku. Možná bychom mohli na tom pracovat společně s komisí, protože eh, toto je takzvaně veřejný prostor, otázka ta doba pro interpelace. A myslím si, že správně říkáte, že důležitá otázka si opravdu zaslouží otevřenou a detailní odpověď. A doba pro interpelace samozřejmě je více taková zaostřená a nemáme čas, abychom si udělali úplný obrázek, tak snad bychom mohli dospět k nějakému uspořádání, abychom mohli také předat vaši podrobnější odpověď jakožto eh, doplněk k vaší oficiální odpovědi tady v oficiálním věstníku. Pan dnes já chci, první, kdo položí eh, doplňující otázku. Já vám děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já jsem velmi eh, pozorně poslouchal vaši odpověď na položenou otázku. Eh, hovoříte o tom, že ta vaše odpověď by se vyžádala 12 stran. Ale Nevím, jestli jste odpověděl na otázku, zda bude eurozóna neomezeně pokračovat přijímání nových členských zemí. Konkrétně se jedná o Estonsko. A já se tedy ptám, pokud takovéto státy se dostanou do eurozóny a budou muset samozřejmě dodržovat velice tvrdou rozpočtovou disciplínu. Pak ne, negativním aspektem bude, že například v Estonsku úředníci přijdou o místa a zkrátka lidi to bude něco stát. Proto já se ptám, zda tímto můžeme lidi získávat, pokud to bude za cenu ztráty pracovních příležitostí. Prosím, pane komisaři. Děkuji, pane eh, poslanče, za tuto otázku. Důvod, proč Estonsko muselo eh, uplatnit rozpočtovou disciplínu, nespočívá hlavně v euro, ale zejména ve skutečnosti, že estonské hospodářství se dostalo do velice závažné finanční krize, jako, jakožto ostatně my všichni a zastavil se ekonomický růst, byl tam negativní ekonomický růst. Tudíž veřejné finance Estonska už dále nespočívaly na udržitelném základě. Sice eh, za, eh, zadlužení estonské nízké 7,2%, zatímco 7,5% je to v eh, Evropské unii, ale ten gradient, ten spád, po kterém to šlo, byl velice znepokojivý. Proto bylo ekonomicky velice rozumné, aby se zajistilo, že Estonsko bude schopné pokračovat v ekonomické udržitelné politice a zajistit také udržitelnost svých veřejných financí financí. To bylo naprosto demokratické rozhodnutí, které učinil estonský parlament. Je to nedávné rozhodnutí a je to politika, kterou Estonsko provádí už po nějakou dobu se s jistým úspěchem. Děkuji, pan Polaskas. Chci vám připomenout, kolegové, že ať už se ptá, do, do, pokládá doplňkovou otázku autor nebo někdo jiný, nemá to být delší než 30 vteřin. Děkuji, pane komisaře. Pane předsedo, jak víme, nejslabším článkem eurozóny je Řecko. Trvalo nám dva měsíce, než jsme dali dohromady balíček pomoci eh, Řecku. A to spoždění eh, bylo zejména vinou Německa, stalo nás to stovky tisíc eur. A samozřejmě to podkopalo euro jako, eh, jako měnu. Eh, jaké kroky chce komise do budoucna podniknout, abychom zajistili, že nebudou taková spoždění? Já bych se nechtěl pouštět tady do obvinování kohokoliv. Já se domnívám, že politika, a to se týče také ekonomické politiky v Evropské unii, je vždy otázkou politické vůle, ale také eh, umění možného. A tato rozhodnutí prostě se stala možným v určitém okamžiku, tedy eh, možnost poskytnout eh, koordinovanou a uspořádanou finanční pomoc a k tomu eh, mechanismus finanční stability. To nyní funguje. Pokud se týče Řecka, Řecko dostává první tranše, celkem to je 200 miliard eur od Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, které mohou pomoci Řecku naplňovat společný evropský program, eh, tedy společný s Mezinárodním měrnovým fondem v souladu s memorandem o porozumění. Dále jsme nedávno rozhodli, eh, že mechanismus evropské finanční stability a příslušný nástroj je k dispozici jako instrument společenství. Eh, má hodnotu až 60 miliard eur a je možné používat jako garanci rozpočet Evropské unie. To už běží a máme tady k dispozici tyto prostředky na požádání. Kromě toho máme speciální nástroj, to je mezivládní nástroj, který se nazývá evropský nástroj finanční stability ve výši maximálně 440 milionů eur a de facto bude možné z něho čerpat až 90 a bude k dispozici v horizontu několika týdnů. To znamená, že pokud nastane nějaká mimořádná nalehavá potřeba, máme zde k dispozici tyto nástroje. Ale ještě bych chtěl říci toto. To nám jenom vykupuje potřebný čas, ale podstatou je, že my se v Evropě musíme velice vážně zaměřit na Eh, finanční konsolidaci. My jsme měli v posledních dvou desetiletí maximálně pět let fiskální konsolidace, to je málo. Děkujeme, pane komisaři, a nyní se dostáváme k otázce číslo 19 a to bude na paní komisařku Redingovou, eh, která se možná může přesunout tady k nám dopředu. Um, a to je otázka paní McGuinness a Pana Kellyho. Mr. Kelly is going to take over the question. Pan Kelly zastupí paní McGinnis s doplňující otázkou. Prosím, až budete připravena, paní Redinková, můžete začít. Well, um, like... Pane předsedající, já bych ráda zodpověděla tuto otázku k ústnímu zodpovězení od paní McGuinness. Třeba, že zodpovědnost za pořádání a zprávu eh, rezidenčních zařízení je na členských státech, komisech, eh, má v umyslu podporovat práva eh, postižených osob v tom, aby mohli žít nezávisle, samostatně. Je, je, má to být chápano jako alternativa životu v institucích. Komise chce přijmout v tomto roce Eh, strategii na léta 2010 až 20 pro eh, osoby s postižením a tímto vytvořit konsistentní rámec pro implementaci práv eh, osob s postižením, tak abychom podporovali osoby, které žijí s postižením, tak aby mohly žít nezávisle a nemuseli využívat instituce. To jsou tedy naše priority. Zejména se budeme zaměřovat na využívání strukturálních fondů v této souvislosti. Priority pro využití strukturálních fondů jsou samozřejmě na národní a regionální úrovni. Nicméně komise bude pracovat s členskými státy na výměně osvědčených prací a hlavních linií o tom, jak využívat strukturální fondy k tomu, aby se rozvíjela osobní eh, soběstačnost eh, u osob eh, s postižením, tak aby mohly žít samostatně. Také se chci zmínit o Evropském sociálním fondu, což je nástroj k eliminování bariér pro účast osob s postižením eh, jako rovných členů společnosti. Kromě jiného je takto financováno poradenství, eh, školení, vzdělávání, eh, rehabilitace, vytváření pracovních míst v odvětvích eh, související sociální ekonomikou. Zejména se jedná o podporu podnikatelství mezi osobami s postižením a o e, informační kampaně zaměřené na boj proti diskriminaci. Také můžeme takto poskytovat školání, školení a rekvalifikaci e, zaměstnanců tak, aby se mohlo přejít e, k institučnímu způsobu ubytování, k nezávislému bydlení. Evropský regionální fond tež může být spolupoužívan na vybudování infrastruktury k tomu, aby mohly vznikat takovéto nové služby ve spojení s tím vším Evropská komise vypracovala takový systém pracovních nástrojů, které se dají používat pro využití strukturálních fondů tak, aby lidé s postižením neměli zhoršený přístup. Tento eh, soubor nástrojů je určen pro orgány rozhodující, pro eh, ty, kdo mm, se snaží angažovat v projektech, prosazují projekty, tak, aby mohli monitorovat a hodnotit eh, využívání eh, peněz ze strukturálního fondu pro tyto projekty. Děkuji. Pan Kelly má slovo. Děkuji, paní komisařko za paní eh, McGuinness, která položila tuto otázku. Vám eh, velice děkuji za otevřenou a podrobnou odpověď. Jenom pár krátkých stručných otázek. Ptám se zda komise něco dělá proti těm, kdo využívají strukturální fondy nevhodným způsobem, zejména v této oblasti, o které hovoříme. Jedná se tedy o zajišťování zařízení pro eh, osoby s postižením. A za druhé, jak rychle bude možné eliminovat takovéto praxe, pokud to vůbec bude možné v členských státech. Děkuji vám. Pokud dochází ke zneužívání strukturálních fondů, to je obecné pravidlo, pak komise může zasáhnout. Ale samozřejmě je tedy primární povinnost a zodpovědnost, která spočívá na členském státu aby eh, svůj politický program zorganizoval eh, v oblasti eh, systému sociální ochrany s patřičným způsobem. Týká se to i těch osob, které potřebují dlouhodobou péči. Otázka je, zda můžeme nějak toto vetovat, pokud členské státy budou i nadále jinak investovat. Víme, že strukturální fondy se se vykládají na systémy sdílené zodpovědnosti mezi komisí a členskými státy, ale je to samozřejmě na členských státech a regionech, aby spravovali tyto programy a aby je prováděli na základě volby programů a projektů. Nicméně, tedy i když nemůžeme nic vetovat, tak už jsme začali, nebo už spolupracujeme s členskými státy na tom, aby se změnila politika v příslušném členském státě. Například spolu s bulharskou vládou. Tam během dvou let eh, se pracovalo na základě spolupráce tak, aby tato vláda nevydávala tyto peníze na stacionáře, ale naopak zavázala se, že žádné finanční prostředky se nevydají na stávající stacionáře a tudíž investice do tohoto sektoru eh, budou sledovat zásadu deinstitucionalizace. Děkuji. Mám tady ještě dva doplňkové dotazy, pan Kuša. Koza, pan Koza. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval paní komisařce za její odpověď a za její eh, nasazení ve věci postižených osob. Valuban. Eh, mám dvě otázky, které jsou s tím spojeny. Eh, týká se to strukturálních fondů a poukazujeme na stejný problém tady v zásadě. Ve východní Evropě Eh, když tady byl komunistický režim, tak, režim, eh, tak tam eh, byla jako například zabavené zámky a tam se například stravovali a žili tam postižení lidé, zejména osoby s duševním postižením. Čili první otázka, strukturální fondy zda se mohou použít na renovaci těchto zámků, těchto zařízení a, a nebo zda tedy osoby mají, být, mají pryč z těchto zařízení a zda komise má nějaký eh, plán eh, z, z hlediska širší perspektivy, aby se napomohlo tvorbě ne, eh, pracovních příležitostí a i rozvoj turistiky, který by se dal využít, na co by se tato místa dala využít. Pane předsedající, já jsem si velice dobře vědoma toho, že změna režimu také znamená změnu způsobu, kterým se přistupuje k politice. K politice a k mm, pozůstatkům z minulosti. Samozřejmě, že e, spočívá na vládě rozhodnutí, jak bude pečovat e, o své instituce, pokud si přejí renovovat e, svůj majetek nebo neposkytnout k němu užití majetek. Mohu vám jen říct, je to, co se týče tedy deinstitucionalizace, neboli toho, aby lidé s postižením mohli být zašleni do, do společnosti a nezůstali jen v institucích, tak proto my jsme se snažili sensibilizovat a angažovat zaměstnance eh, komise, kteří diskutují, eh, zabývají se s členskými státy eh, těmito aspekty 29. dubna DG Regio eh, konalo seminář pro zaměstnance komise zaměřenému Nazvali byste toto domovem, kde byly ukázány eh, nejlepší a nejhorší eh, praxe či zkušenosti s takovýmto pobytem v dlouhodobých um, obydlých institucích. A takto komise chtěla upozornit na situaci lidí s postižením eh, vizavy eh, svých zaměstnanců a členských států, tak aby eh, tito lidé všichni změnili svou mentalitu, aby vstupovali do interakcí. To bylo velice užitečné tedy pro DG Regio a DG Employment ohledně dalších kroků, které se budou přijímat, protože věříme v to, že investice do těchto fondů by měly být nejen na renovace budov, ale měly by sloužit k vytváření pracovních míst a růstu v daných oblastech, regionech. Děkuji. Další doplňující otázka, pan Čimtes. Půl minutu. Děkuji vám, pane předsedající. Paní komisařko, Mám na vás velice aktuální a konkrétní dotaz. V Řecku, ale možná i v jiných zemích, kvůli mm, programům na šetření se často zkracují veřejné výdaje a tím se zablokuje financování určitých středisek, které poskytují služby eh, postiženým lidem. Nedávno jsem se setkal s takovýmto případem. Eh, je to takové izolované centrum, které poskytuje služby dětem, které mají například eh, zrakové problémy. 50 dětí už prakticky nemá tuto péči, protože chybí prostředky. Má těch 50 dětí naději, že to centrum bude vybráno do těchto programů Evropského rozvojového fondu. Co s tím můžeme udělat? Eh, Je velice jasné, že v oblasti sociální politiky členské státy nesou zodpovědnost za uspořádání své sociální ochrany, systému sociální ochrany, včetně toho, jakým způsobem bude vytvářen systém eh, těchto služeb, které poskytují dlouhodobou péči a jejich kontroly. My nemůžeme zasahovat nebo nutit vládu aby změnila svou politiku. Jediné, co můžeme učinit, je eh, předkládat obecná opatření a tak vést vládu k tomu, aby se zabývala, aby více pečovala o svou populaci. Sociální fond eh, kromě jiného poskytuje možnost školení zaměstnanců a poskytování lepších služeb takovýmto osobám ale základní rozhodnutí zda eh, mít eh, takové, eh, takovéto středisko či nikoli spočívá na vládě. Děkuji vám, paní komisařko. A děkuji vám tady za to, že jste mezi nás dnes odpoledne přišla. Vidím, že pan Barnier uh, už zaujal se místo. A další otázka je na pana Potočníka. Jde o otázku číslo 21 pana Davise. Eh, pane Potočníku, jste připraven odpovídat? Děkuji vám, pane předsedo, eh, dámy a pánové poslanci. Vážený pane Davise, vaše otázka se týká důležité otázky diplomacie Evropské unie v mezinárodním ekologickém vyjednávání v souvislosti eh, s nedobrými výsledky v eh, Skodaně a z Doha. To se týkalo eh, obchodování s velkými ohroženými druhy zvířat. My samozřejmě si musíme vzít poučení tady z těchto zkušeností v souvislosti s naší smlouvou. Do budoucna musíme si uvědomit, že důvody, proč to dopadlo tak, jak to dopadlo, proto je mnoho důvodů a je třeba je analyzovat případ od případu. Samozřejmě, že není jednoduché zhodnout se na společné pozici mezi 27 zeměmi, které reprezentují půl miliardy obyvatel v mezinárodních jednáních, které mohou mít dopad na naši ekonomiku. Nicméně Evropská unie se přesto vzhledem k klimatickým hrozbám a podobně shodla a prosazovala svoje stanovisko vůči mezinárodním partnerům. Naše pozice v mnohem byly už stanoveny šest měsíců před příslušným mezinárodním setkáním a měli jsme například důležité návrhy o Eh, o eh, tigrech a o žralocích, nebo pokud se týče eh, tuňáků, tady se nepodařilo do, ve stejné míře dosáhnout našich podmínek. Ale obecně bych řekl, že komise si myslí, že budeme schopni být efektivnější v jiných oblastech. Proto komise se bude snažit přesvědčit Eh, třetí strany, aby podepsali dohodu s Gaborone, eh, eh, dohodu CITES. Pokud se týče klimatických změn, interní debata v kontextu skodaní v americké, na americké straně nebyla dostatečná. Evropská unie té se podařilo zlepšit své, svou diplomatickou účinnost. Dám se tady podařilo eh, dosáhnout společné pozice, jež v předstihu před Kodaní eh, podařilo se dosáhnout koordinovaných demarší EU trojky a naše mise byly úspěšné a podařilo se eh, angažovat v různých bilaterálních i vícestranných rozhovorech. I zde jsme své pozice potvrzovali. A když odhlédneme od Doha a od Kodaně, je třeba eh, vnímat to, že jedna, jeden z cílů Lisabonské smlouvy je posílit hlas EU na mezinárodním poli. To znamená, že budeme více zastoupeni v mezinárodních environmentálních otázkách. A komise nyní bude zastupovat a zajišťovat toto, tuto reprezentaci navenek. A myslíme si, že je politicky vhodné, aby Evropská unie se angažovala eh, v mezinárodním vyjednání, eh, v různém jednání a eh, komise nyní si může vyžádat takovéto, takovouto autorizaci, takovýto mandát na venek. Evropský parlament bude samozřejmě vždy okamžitě a plně zapojen ve všech stádiích příslušného postupu. Nyní se jedná v radě, jak tento rámec naplněte životem a Komise si myslí a snaží se také o to, aby skutečně byla Evropská unie koherentně navanek takto zastupována. Jakákoliv jiná interpretace Lisabonské smlouvy by mohla znamenat oslabení postavení Evropské unie v mezinárodním poli a to bychom si nepřáli. Jde o to, jak efektivní bude Evropská unie v budoucnosti v globálních environmentálních jednáních a komise se chce do budoucna spolehat na vaši podporu. Děkuji, pan Davis. Děkuji. Eh, pan eh, komisař a já eh, sledujeme určitě společné cíle a já podporuji komisi v boji s radou když se podíváme na ty eh, konference, tak eh, to vypadá, že eh, Japonci jakoby navštěvují ambasády s naditými peněženkami. Já myslím, že vy tomu říkáte takový ten mezinárodní outreach mě by zajímalo, jakým způsobem budete komunikovat eh, s baronkou Ashtonovou, tak, aby bylo zajištěno to, že naše diplomatické schopnosti budou plně dány do služeb těchto cílů. Pokud se týče vaší konkrétní otázky, eh, tak já jsem se zatím nesetkal s paní baronkou Ešnovou, ale jasná je jedna věc, zejména pokud se týče tuňáka, Eh, obecného. Zde jsme absolvovali, absolvovali eh, eh, prostě několik takových drobných havárií. Prostě pozice komise byla přijata příliš pozdě, v radě se dostala dostalo až na poslední chvíli do Koreperu takže eh, my jsme nestihli udělat všechno, co jsme měli eh, stihnout. Eh, z toho si bereme poučení a správně jste řekl, že to je věc, na kterou se budeme muset soustředit, aby nám to do budoucna dobře fungovalo. Děkuji vám. A nyní se dostáváme k otázce číslo 22. Pokládá je pan Jorgensen společně s paní Hall. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní Hall, vážený pane Jorgensene, komise si je vědoma řady studií týkající se kombinovaných účinků různých chemikálií. Konkrétně na konci roku 2009 úřady v Dánsku zveřejnily výsledky řady studií, které se zabývali kumulativním dopadem různých eh, látek, které způsobují endokrinní poruchy u citlivých eh, skupin, jako jsou malé děti a jaké jsou ženy pracovnice. Dánská studie vedla k závěrům rady, které byly přijaty v prosinci roku 2009, v nichž se žádá komise, aby zjistila, jak současná evropská legislativa se zabývá různými eh, účinky těchto látek, které způsobují endokrinní endokrinní poruky a aby se vůbec podívala na to z obecnějšího hlediska, jak řešit kumulativní účinky chemikálí tohoto typu. Ohledně obecného problému kumulativního účinku komise nedávno zveřejnila na internetu eh, zprávu o Eh, situaci v oblasti toxicity směsí. Byl to výsledek dvouleté studie, financovalo to DG životní prostředí. Komise momentálně konzultuje zainteresované strany zúčastněné této studie a také eh, předložila studii vědeckému výboru pro rizik, eh, environmentální rizika a zdravotnictví a pro nová a vznikající rizika a také o citlivosti na spotřebitelské výroky nejpozději do konce roku roku 2012, na začátku 2012, na základě těchto studií a na základě konzultačního procesu komise bude finalizovat zprávu, aby se vyhodnotilo, zda a do jaké míry stávající legislativa, včetně REACHe, patřičně odráží rizika vystavení účinku vícečetných eh, eh, eh, chemikálí, které pocházejí z různých zdrojů a různými dráhami a bude třeba udělat také patřičné modifikace a hodnotící metody. Od začátku komunikace komunitární strategie o chemických látkách, které způsobují endokrinní kritiky, to bylo v roce 1999, jsme hodně do toho investovali prostřednictvím výzkumu, na, e, rozpočtu na výzkum, abychom pochopili mechanismus účinku, abychom věděli, které přesně látky zasahují endokrinní systém. Ve stejném období jsme také přijali zvláštní opatření, abychom řešili tyto látky e, v souvislosti se registrací chemikálí, což jsou e, nařízení pro pro regulování rostlinných produktů a REACH. A komise také se zapojuje do vytváření testovacích metod a strategie pro zjišťování těchto chemických látek způsobujících endokrinní poruchy. Nakonec pak komise nedávno přišla s významnou studií, aby se konzolidovaly všechny nejnovější vědecké informace, aby bylo možné vyslovit eh, doporučení ohledně zkoušek a kritérií pro zjišťování chemických látek, které mají vlastnosti, že způsobují endokrinní poruchy. Tato studie byla dokončena do druhé poloviny příštího roku a výsledky z této studie se vezmou v potaz při revizi stávající komunitární eh, strategie ohledně těchto chemických látek a bude to vstup pro realizaci stávající evropské legislativy, čímž myslím jak nařízení o ochraně rostlinných produktů a také o rýči. Takže abych to shrnul, komise si je velice vědomá, jak závažná je otázka, kterou jste tady oba položili a velice intenzivně pracuje na tom, aby to řešila co nejefektivněji. Není to jednoduchá věc, protože pořád nám ještě chybí spousta poznatků, ale zcela jistě je to složitý problém, který si zaslouží naši pozornost a e, musíme to velice bedlivě zvažovat v budoucnosti. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní jak první e, doplňkovou otázku pokládá pan Jorgensen. Děkuji, pane komisaři. V roce 2012 máte předložit zprávu, ze které vyplyne, jestli je nutná změna stávající legislativy nebo ne. Ale v podstatě na to můžeme odpovědět už nyní. My, kteří se zabýváme směrnicí REACH, víme, že eh, ten takzvaný koktejlový efekt, tedy eh, vliv směsných látek, eh, se příliš nebere v úvahu. Tady je důležité, aby právě u těch nejzranitelnějších spotřebitelů se na to bral se na to bral ohled. Čili Komise by už teď měla předložit návrh na přeskum směrnice REACH, kde by se řeklo, že v eh, svalovacím řízení a substitučním řízení je třeba brát v úvahu taky ten takzvaný koktejlový efekt. Prosím, pane Potečníko. Jak už jsem řekla, skutečný problém v této oblasti je nedostatek eh, dobře podložených vědeckých skutečností a vy správně říkáte, že musíme vždycky jednat na základě zásady opatrnosti a to se týká i environmentálních opatření, ale stejně bych chtěl mít co nejvíce údajů a chtěl bych, aby návrh byl co nejvíce podložen pevnou vědou. Proto jsem to všechno tady zmiňoval. Mimochodem, eh, od roku, kdy tento přístup eh, byl zahájen, což bylo v roce 1999, jsme měli 84 studií, eh, v rámci Evropského společenství. Přibližně 2 eh, milionů eh, tam to bylo zapojeno. A když jsem o tom hovořil včera s kolegy, abych si opatřil veškeré podrobnosti pro tuto informaci, tak hlavně z toho vyplynulo přesně tohle, že pořád nám ještě scházejí znalosti, pořád ještě nema, nejsme schopni uplatnit velice konkrétní opatření, ale mohu vás uklidnit, že já na to budu myslet a to velice aktivně v budoucnosti. Děkuji. Paní Hall, eh, dodatečná doplňková otázka. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaře, za vaši odpověď, ale já jsem velice frustrovaná, teď už uplynulo 13 let, když se, tohle, když se to začalo zvazovat. 13 eh, let a 84 studií. A jsou určité skupiny obyvatelstva ještě nenarozené děti, které jsou mimořádně eh, ohroženy těmito chemikáliami a ukázalo se, že jsou to nezvratné změny. Takže tím byly porušeny lidské životy ještě předtím, než se narodily. Vzhledem k tomu, co jste řekl o zásadě opatrnosti a co brání komisi, aby minimálně předložila eh, seznam pro REACH, aby bylo možné postupovat postupovat dále, aby se dospělo k zákazu těchto látek? Prosím, pane komisaře. Já bych mohl jenom zopakovat to, co už jsem řekl jako odpověď. Skutečnost je taková, že když hovoříme o zásadě opatrnosti, pak je velice důležité, jak to zvažujeme a co zvažujeme v rámci této činnosti. Já bych prostě si přál, abychom schromáždili více dat. A ta studie, kterou jsme zahánili, respektive my jsme nezahájili takovou studii, abychom dostali kumulativní znalosti, co už se tady nahromadilo v Evropské unii prostřednictvím výzkumných programů. Chceme si udělat přehled o všem, co se děje, o veškerých znalostech, které existují globálně. To je celý záměr ale já vás naprosto chápu, chápu vaše zklamání. Jak víte, já se v této oblasti pohybuji půl roku a určitě budu pečlivě sledovat to vše, co jste zdůraznila a vynasnažím se, abychom to v budoucnosti vyřešili co nejlépe. Děkuji. Děkuji. Paní Ek má tež doplňkovou otázku. Mnohokrát současně regulat, nařízení o látkách, které eh, přistup, přicházejí do kontaktu s potravinami. Pořád ještě nebrání tomu, aby se určité látky nemohly dostat do potravin a jsou tedy eh, občané a konsumenti tomu vystaveni. Jak tedy eh, se na to dívá agentura pro občan, pro, na, na bisfenol, na bisfenol a myslím si, že eh, je třeba k tomu přihlédnout. I bisphenol A eh, v rámci rýče. Eh, týká se to dětských například lahviček, nádobek. Like all the scientific... Jak odborné údaje, které získáváme, tak samozřejmě už to existuje, získáváme tyto údaje a velice seriózně budeme zapracovat do našich budoucích akcí a budeme vysvětlovat, jakým způsobem budeme uplatňovat eh, takovéto eh, poznatky eh, v krocích, které máme teď na stole. Krok za krokem se zvyšuje naše povědomí v této oblasti. Tento problém je závažný. A jakmile získáme takovéto poznatky, mohu vás ujistit, že budeme jednat. Děkuji, pane Potočníku. A nyní přejdeme k otázce číslo 24 od pana Kellyho, který teď není na svém místě. Přesně do převzít jeho otázku? Very good. Okay. Now on question 24. Takže to je otázka číslo, číslo 24 na pana Potočníka. Pane předsedající, vážené poslankyně a poslanci, záplavy. A myslím, že pan Kelly už přichází. Takže, vážený pane Kelly, tato směrnice byla přijata v roce 2007 a proces implementace probíhá. V posledních měsících došlo e, k novým záplavám, které nám připomněly, jak závažné dopady mají e, záplavy a jak důležité je, abychom měli e, možnost zvládání rizik, zaměřovali se na prevenci a také na ochranu. Tato směrnice vyžaduje, aby všechny členské státy připravily komplexní plány zaměřené na snižování rizika záplav veřejnost a jednotlivé strany musí být konzultovány o těchto opatřeních a členské státy musí spolupracovat na přeshraničních tocích. První lhůta pro eh, uplatnění této směrnice už eh, uplynula a transpozice do eh, národního práva se měla odehrát v listopadu 2009. Dnes 12 členských států, včetně Irska, splňuje Eh, tuto lhůtu. Deset členských států ještě eh, nás eh, neuvědomilo o transpozici a ostatní nás uvědomilo jenom částečné transpozici. A Evropská komise se zabývá podněty k postupu proti porušení smluv. Jedná se o další tedy administrativní úpravy. 27. června uplynula další lhůta. 23 členských států, včetně Irska, eh, uvědomilo o výsledcích. Eh, Evropská komise nyní eh, probírá patřičné údaje s jednotlivými členskými státy a zabývá se tím, zda tedy tyto zprávy odpovídají dané směrnici. Ještě mm, nám něco zbývá k tomu, abychom dosáhli těch hlavních kroků. Členské státy už připravují tyto kroky. Za prvé se jedná o to, abychom vypracovali předběžný Předběžné hodnocení rizika eh, záplav v roce 2011 a, zjistili, kde mohou být eh, velice rizikové oblasti pro záplavy. Za druhé třeba připravit mapy rizika záplat eh, a záplav a nebezpečí záplav do roku 2013 a připravit plány na zvládání eh, záplav a jejich rizika do roku 2015. Všechny zúčastněné strany musí být konzultovány ohledně těchto plánů ještě předtím, než budou eh, schváleny. Co se týče Irska, chápeme, že implementace je v Irsku eh, na dobré cestě a Ohledně spoždění můžeme eh, říci, že eh, Irsko nás informovalo o tom, že uplatňuje tuto směrnici, že má administrativní eh, opatření už v tomto ohledu a můžeme říci, že například v oblasti Dublinu a nebo na jihu Irska už Irsko přijalo určitá Eh, opatření, ještě ale se připravují jiné rizikové mm, eh, plány eh, zvládání rizik a byly mm, předloženy. Irsko také má významnou úlohu na evropské úrovni, protože poskytuje informace jiným členským státům ohledně různých témat týkající se uplatňování této směrnice, jako například jak vytvářet mapy roz, mm, rizika záplav a jak zvládat riziko záplav. Pane komisaři, já bych eh, rád eh, eh, tady dal možnost třem kolegům dát, dát do plňující otázky, pan Kelly, pan Higgins, pan Tykau, možná, že budou čtyři. Děkuji, pane komisaři, za velice podrobnou a Eh, kompaktní odpověď. Moje otázka zní, jestliže některé země neplní termíny implementace, eh, bude komise zvažovat odepření fondů Solidarity, pokud budou, eh, pokud budou postiženy takovouto povodní, poněvadž takové žádosti dneska už registrujete. Nyní pan Mitchell. Paní eh, Kelly to vlastně také řekl. Eh, já jsem si všiml toho, co bylo řečeno o výměně informací zeměna, pokud se týče bleskových záplav. Já bydlím nedaleko Dublinu, eh, v místě, kde poměrně malá říčka může způsobit obrovské škody. A já musím říct, že by to chtělo eh, zajistit to, aby bylo jasné, že cesty pro vodu eh, budou prostě udržovány čisté, nebudou něčím blokované. Eh, to se týká třeba i jezů. A to by byly skutečně dobré praktiky, které by bylo dobré propagovat po celé Evropské unii. Děkuji. Paní Tykal? Děkuji, pane předsedo. Jde o prevenci rizika rizik povodní, ovšem to znamená, že budeme potřebovat přes hraniční řešení hydrologických poměrů a to se také vyžádá společné eh, politiky. Eh, počítá komise s nějakou společnou politiku kontinentálních vodstev? Samozřejmě, že bude nutné do toho zapracovat také politiku a aspekty životního prostředí, eh, lokálního, regionálního rozvoje, dopravy a tak dále v příslušných regionech. Ano, děkuji. Eh, my jsme tady svolili, že budou pouze tři otázky, ale ještě pan Higgins, takže budou čtyři. Uh, eh, pokud se týče, já tady vlastně eh, zastupuji lid Irska a největším problémem Irska svého času byl Eh, byla eh, nedbalost, eh, nedbalost pokud se týče výstavby obydlí v těsné blízkosti nebo přímo v záplavových oblastech a to způsobilo obrovské škody. Čili bude se v tomto něco podnikat. Děkuji, pane komisaři. A můžete prosím stručně, poněvadž my teprve zítra budeme debatovat o povodních. Ano, velmi rád. Za prvé, pokud se týče financí, máme dvě možnosti. Jedna možnost je prevence a to je otázka pro fondy soudržnosti. A to je vlastně to, co máme k dispozici na evropské úrovni, Interreg a podobně. Nicméně, když už dojde k nějaké katastrofě, tak máme tady další možnost, eh, která tady byla zmíněna, a to je ten fond solidarity, kterou má Evropská unie. Fond Solidarity má samozřejmě velice přesné, přesná pravidla o tom, eh, jak využívat těchto prostředků a například v případě eh, irských žádostí eh, tento fond solidarity mm, de facto nemohl být použit, poněvadž ty škody neměly dostatečný rozsah, ale komise nyní uvažuje změnu pravidel tak, aby zde byla určitá konkrétně kritéria na možnost výjimečného použití eh, v případech, kdy možná ty škody nejsou tak velkého rozsahu. Nicméně neměli bychom skutečně směšovat eh, smysl těch dvou různých zdrojů financování. Já také souhlasím s tím, že bychom si měli navzájem vyměňovat osvědčené postupy já myslím, že důležité je, aby eh, řídící plány byly správně eh, připraveny. No a pokud se týče přeshraničních efektů, my samozřejmě máme rámcovou směrnici o vydách a my eh, podporujeme přístup založený na povodí, členění podle povodí. To znamená, že tam že tedy členské země by měly a v podstatě mají povinnost spolupracovat na přeshraničních řešeních. A pokud se týče roku 2012, ano, my chceme přijít s jakýmsi prvním návrhem na eh, řízení vodohospodářství. A tam se chceme zabývat třemi tématy. Jedno z nich bude mimo jiné také eh, bude to souviset se eh, suchem. Děkuji, děkuji vám, děkuji vám všem. A jak jsem řekl, budeme na toto téma pokračovat zítra. A nyní budeme mít otázku 25 paní Morganové a kolegů. A pane pokročníku, máte slovo. Thank you. Děkuji. Je pravda, že v rámci eh, hodnocení dopadu na životní prostředí, tedy směrnice, eh, odpověd, eh, odpovědnost za příslušné informace a předložení orgánu má developer, tedy ten, kdo mm, bude na tom pracovat. Ale to neznamená, že by, že by tady nebylo několik pojistek v této směrnice, které zajišťují, že tento, hodnocení dopadu na životní prostředí budou transparentní. Za prvé to najdeme v popisu minimálních informací, které musí taková ta zpráva o životním eh, dopadu na životní prostředí eh, obsahovat. To je ve směrnici. A za druhé, při konzultacemi s příslušnými ekologickými orgány a s veřejností. Eh, veškeré informace, které developer předkládá, musí být zveřejněny, musí být poskytnuty environmentálním úřadům, ale také veřejnosti. Veřejnost je třeba konzultovat. Je možné napadnout tyto informace informace v kterémkoliv stádiu předtím, než je uskutečněno poslední rozhodnutí. Znamená to, že příslušné ekologické orgány mohou využívat vlastních kapacit, mohou postupovat se patřičným vyhodnocením informace, zatímco nevládní organizace nebo zainteresované strany mohou, a také velice často to dělají, napadnout celé hodnocení na základě poskytnutých dat, pokud tedy neobrážejí skutečnou situaci a nebo pokud zcela jasně neodpovídají požadavkům eh, ustanovení o eh, hodnocení dopadu na životní prostředí a závěrečné rozhodnutí poskytnout nebo neposkytnout souhlas musí přihlédnout ke výsledkům konzultací, k informacím, které byly schromaděny a musí také obsahovat hlavní důvody, z čeho se vychází. A to všechno musí být také zveřejněno. Ale otevřeně řečeno, vaše otázka je vysoce aktuální, protože po více než 20 letech implementace jsme zjistili, jak té jsou třeba zlepšení v kterých oblastech. A dospěli jsme k závěru, že směrnice o eh, hodnocení dopadu na životní prostředí musí být revidována. Chci předložit nový text, který dále zlepší ochranu životního prostředí, který přihlédne k eh, problémům v oblasti klimatických změn energetiky, biodiverzity, zapracuje také eh, judikaturu Evropského soudního dvora a bude harmonizovat a v možné míře také zjednodušovat stávající postupy. V tomto kontextu celková kvalita hodnocení dopadu životního prostředí je, bude ústřední otázkou a tady je věru, co zlepšovat. Na jedné straně kvalita kontroly, eh, dokumentace EIA, kterou předkládá developer, by se dala zlepšit. A na druhé straně také kvalita samotného procesu hodnocení dopadu na životní prostředí by se mohla zlepšovat. Moje služby už začaly pracovat na revizi příslušné směrnice. Do konce června eh, široké konzultace s veřejností a eh, se zainteresovanými stranami budou zahájeni. Samozřejmě jste zváni, abyste se zúčastnili a vyjadřili své názory. Jak bude k dispozici veškeré potřebné údaje, komise zjistí, jaké jsou nejlepší postupy pro eh, novelizaci této směrnice, včetně toho, aby se zajistila nezávislost hodnocení dopadu na životní prostředí. Eh, samozřejmě, že návrh eh, komise bude také podroben legislativní hodnocení dopadu na legislativu. Nemohu vám ještě dát termín pro návrh komise, ale je mým názor, návrhem, záměrem, aby to bylo během mého volebního mandátu spíše dříve než později, ale samozřejmě, že než se tak stane, zbývá ještě vykonat mnoho závažné práce. Děkuji vám, pane komisaři. A e, někdo z tlumočníků e, signaluje, že hovoříte příliš rychle, alespoň si myslím, že toto znamenalo. Mohl bych jenom eh, říci, že je nás tady poměrně málo, chtěli bychom postoupit dále a teď tady hlavně jde o to, co se pak objeví v úředním věstníku. Prosím eh, paní autorku, aby položila doplňkovou otázku. Děkuji, eh, pane komisaři, za vaši odpověď. Je to velice důležitý problém, jak pro členské státy, tak i pro ostatní aktéry. Důležité je to v kontextu projektu, v místním kontextu, ale je to významné i v mezinárodním měřítku, například eh, projekty týkající se energetických, eh, infra, energetické infrastruktury, jako je Nord Stream eh, v, v Severním moři. A vy jste řekl, že je třeba zapojovat i veřejnost do procesu hodnocení dopadu a že jejich obavy je brát v úvahu. Ale zatím ještě nikdo nevzal v úvahu eh, informace, které přicházejí od nezávislých vědců je třeba vytvořit a zajistit nezávislou EIA, hodnocení dopadu na životní prostředí, podle vašeho názoru. je třeba, aby komise kontrolovala situaci členských států, jak to tam vypadá. E, já má se i komise do toho procesu více zapojovat? Děkuji, pane komisaři, můžete odpovědět? V zásadě zase eh, vaše otázka jde velmi správným směrem. Pochopitelně, pokud určitý projekt nebo investice nemá přeshraničí dopad, pak je jasné, jak by se to celé mělo dělat. A tady pochopitelně se jedná o subsidiaritu a k tomu už bych neměl co dodat. Pokud je to transparentní proces, pokud všichni měli možnost se vyjádřit, což mimochodem bylo záměrem novelizace směrnice EIA v minulosti v roce 2003. Například se to dávalo dohromady s umluvou Orkus a přesně tohle se tím sledovalo. A pak tedy by ten proces opravdu měl vyústit v to, o, co jste, o čem jste hovořila. Ale věci se komplikují, jednali se o přeshraniční projekty. V tomto případě směrnice v současné době požaduje tolik aby jednání nebo výměna informací se prováděla eh, s těmi, koho se to týká. Čili to už vyplývá z úmluvy ASCO. Ale eh, jestliže je to tedy v rámci Evropské unie. Pak se samozřejmě uplatní směrnice o eh, hodnocení dopadu na životní prostředí. Komise eh, v podstatě tady má procedurální úlohu. Musíme se postarat o to, aby eh, skutečně se provedli veškeré potřebné postupy a v ideálním případě by to mělo vést opravdu k nezávislému hodnocení dopadu, což by zaprvé udělal developer za kontroly, pokud by to bylo třeba, samozřejmě, že by to zkontrolovali příslušné úřady členského státu. Tohle to my tedy zaružujeme. Kdy koncepce EIA vlastně znamená, že se sem zavedly dvě důležité věci. Jedna totiž, že v životní prostředí se bere závažně v potaz, kdykoliv se jedná o nějakou investici a že vždycky se provádějí konzultace s veřejností, aby to všechno bylo opravdu transparentní. Ale vaše otázka jde správným směrem a myslím si, že se vlastně z toho vyrozumívá ehm, že opravdu se jedná o otázku, kterou se určitě budeme zabývat při další novelizaci této směrnice, ale nemohu vám konkrétně říci, kam to dál půjde, protože diskuse teprve začínají a já se s tím určitě budu v budoucnosti podrobně zabývat. Děkuji. Pan Zenka, vy jste Eh, také chtěl položit eh, doplňkovou otázku, ale vzhledem k tomu, kolik je hodin a, eh, tak, a už jste se jednou ptal, tak už to nebude. Skončíme po poslední otázce. Ta bude tedy poslední. Já se omlouvám kolegům kteří sem přišli si poslechnout odpovědi pana Barniera. Ty všichni dostanete písemně, ale musíme v 8.30 skončit z jednoduchého důvodu protože eh, vlastně by se tlumočníci nenajdli, protože budou muset znovu pracovat v 9. Takže další otázka. Dobře, na tohle už jsem zvyklý. Omlouvám se, ale to v žádném případě nemůžeme změnit v rámci dobrého pořádku. Nejprve eh, paní, nejprve paní Harken. Paní Harken, prosím. Pane předsedo, bude to velice stručné. Já se chci jenom zeptat, proč jste se rozhodl položit pět eh, otázek jednomu komisaři a jenom jednu druhému, protože asi bychom mohli očekávat, že by každý komisař dostal dvě, tři do otázky, aby to bylo rovnoměrné. Abych ráda věděla, proč. To je pořadí, v jakém byly předloženy ty dotazy. Paní Latford? But, ah, it's okay now. Um, what about Commissioner Daly? A co pan komisař uh, Daly, my ho úplně zrušíme, jeho Jakým způsobem tedy uh, sestavujeme program pro komisaře? Nepřipadá mi to jako mm, vhodné spravování eh, času, pokud úplně vyblokujeme jednoho komisaře. Dva komisaře, uvádí pan předsedající. Ještě někdo chce přispět? Pan Harbour. Uh, Pane předsedající, já bych byl rád, abyste předsednictvu sdělil, a nyní hovořím jako předseda výboru, protože dva eh, z komisařů, kteří jsou důležití pro můj výbor, neměli šanci eh, odpovědět na otázky členů našeho výboru. Eh, pokud jste byl zde na začátku, a sekretariát zde také byl, tak jsme všichni věděli, že čas bude omezen. Za prvé bylo naprosto eh, zbytečné brát dvě otázky, eh, které nepatřily žádnému konkrétnímu komisaři. Poslanci kladou konkrétně komisařům dotazy, protože ti komisaři tady jsou, proto bylo třeba začít právě těmi. A e, pokud tomu tak nebude, tak je třeba tedy změnit pravidla u e, tohoto tématu. Dobře víme, jaký čas je svěřen této diskuzi, proto je třeba rozdělit e, tento čas pravidlivě mezi tři komisaře, kteří přijedou mezi nás, protože je podivodné, že tímto způsobem je zpravován tento čas. Já proto trvám na tom, abych jako, mm, jako předseda výboru, abyste toto sdělil předsednictvu a, vyjad, eh, a sdělil předsednictvu o to, to, že nejsme spokojeni, hrubě nejsme spokojeni s tím, jak je vedena tato eh, schůze. V každém parlamentní schromáždění jednou dojde čas na dotazy. To se stalo nám dnes večer. Prosím, pro, pane Papastanko, si máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Také já bych chtěl přidat svůj hlas eh, ke vlně kritiky, která se zde zvedá eh, vůči eh, způsobu, jakým se zde hospodaří s naším časem. Je to velice důležité my potřebujeme docílit rozumné rovnováhy parlamentního přeskumu, protože někdy je tato doba eh, dobře využita A já si myslím, že my bychom měli prokázat eh, příslušnou úctu komisaři Barnierovi a dalším komisařům, kteří si na nás udělají čas. Já myslím, že eh, ano, my máme parlamentní demokracii, ale měli bychom také dodržovat určitá pravidla. My tady nikoho nekritizujeme, ale prostě toto jsem chtěl říci. Ano, my eh, tady máme dneska ten problém, že někteří komisaři a někteří eh, poslanci zde nebyli, když tady měli být. To je součást našich dnešních problémů. Eh, pan posol? Sorry? Pane předsedo, já už od roku 1994 jsem se účastnil všech interpelací, ale takovýto skandal jsem ještě nezažil. Je normální, že pokud krátíme, tak krátíme každého komisaře. Třeba první otázka by měla být na pana Daliho moje, čili já jsem byl jednoduše a prostě přesvědčen, že přijdu na řadu. To je prostě není možné. Eh, já tady už 45 minut čekám, že eh, se dostanu na řadu a já jsem eh, měl být řádně informován, kdy přijdu na řadu. Já s tímto postupem nejsem spokojen a já bych prosil, abychom tyto interpelace nekrátili, poněvadž to je to nejdůležitější na tomto parlamentu. Je to nejdůležitější tradice britského parlamentarismu. Ano, děkuji. Jak už jsem řekl, ve všech eh, parlamentech, ve všech zemích eh, my skutečně vidíme to, že se nedostává dost času na interpelace. A nyní ještě eh, zkusíme říct poslední otázku. Je to otázka paní van Bremt. Mr. Vajoli, you have the floor. Děkuji vám, pane předsedající Pravidla, pokud se týče habitatu a dále, máme v nich dostatečnou flexibilitu, tak abychom zajistili soulad mezi ekonomickým rozvojem a ochranou přírody. Komise si nemyslí, že by bylo vhodné ní provádět přeskum. A to z následujících eh, důvodů. Globální model pro ochranu životního prostředí je založený na vědě, má to své důvody a tak dále. Natura to je jeden z nejdosáhlejších, nejpokrokovějších a nejkonsistentnějších systémů ochrany přírody na celém světě. Je to jeden z nejlepších výsledků environmentální politiky v Evropské unii. V přesnu rada potvrdila, že chráněné oblasti a ekologické sítě jsou úhelným kamenem naše péče o biodiverzitu. A my chceme, usilujeme o to, aby se implementace Natury 2000 urychlila. Jsme v klíčovém okamžiku. V celé Evropě proces designace míst a lokalit Natury 2000 se blíží k závěru a prioritou je zajistit to, aby eh, síť Natura 2000 měla řádné řízení a dostatek zdrojů, abychom dosáhli našich cílů. Je to unikátní a flexibilní nástroj, který umožňuje to, aby eh, jak péče o krajinu, eh, lov, rybolov a tak dále bylo možno provazovat dále, aniž bychom zničili naše životní prostředí. Ve většině lokalit jsou živé příklady krajiny, ze kterých není vyloučena lidská činnost, protože jejich současná podob je mimo jiné výsledkem lidské činnosti. Máme ovšem jiné příklady, jako je třeba antwerpský příklad, jak jsem eh, přístav, eh, kde i eh, v tomto průmyslovém prostředí pokračuje ekonomický rozvoj ruku v ruce s ochranou životního prostředí. My jsme přesvědčeni, že takováto spolupráce je klíčem k podobným úspěchům. V Judetu jsme ne, jsme skutečně nesplnili eh, naše cíle a budeme muset posoudit, eh, co bylo příčinou. Musíme se také eh, zamyslet na tom, jestli nebo nad aspekty, zda jsou všechny dostatečně efektivní. Děkuji, paní Van Bremt. Máte doplňující otázku? Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi slučná. Já jsem chtěla slyšet právě toto. Mnoho ekologických organizací a mnoho také aktérů ekonomických si myslí, že tato směrnice je velmi dobrá. Děkuji vám, pane komisaři. Eh, pane komisaři, jste s tím spokojen? Ano, já jsem. Eh, ano, většina z nás je takto spokojená. Tak a vyhlašuji přestávku do 21. hodiny. Děkuji.